jsou tyto eh, dokumenty i protokol schváleny. Milé kolegyně a kolegové, na tribuně bych chtěl pozdravit delegaci eh, amerického kongresu Cliff Stearns, eh, který je zodpovědný za transatlantický dialog zákonodárců a je jeho místopředsedou a jeho sedm kolegů nás přijelo navštívit. Vítejte mezi námi, jsme rádi, že vás můžeme pozdravit v Evropském parlamentu dámy a pánové z Kongresu Spojených států amerických, kteří jsou u nás při příležitosti transatlantického eh, dialogu zákonodárců, jednali o víkendu eh, eh, s delegací našeho parlamentu v Kodani v rámci eh, zasedání TLD a dnes odpoledne, respektive večer, se zúčastní zasedání zahraničního výboru a tím završí své práce zde na půdě Evropského parlamentu. Příslušné francouzské úřady mě informovali o zvolení následujících osobností s účinností od 16. května 2012. Pan Erik Andrie eh, nahradí pana Kade Arifa, pan Bisep eh, nahradí pana Pascala Konfena.